že za rok 2008. mohu vám sdělit příjemnou zprávu, že máme pouze dva řečníky a sice paní Intveld eh, samotnou a pana komisaře Barniera. Doufám, že se k tomu nepřipojí ještě dalších 30 spontánních řečníků v rámci HDI. Eh, Děkuji, vidím, že někteří odcházejí. Tato zpráva byla schválena velkou většinou eh, ve výboru pro ekonomické a měnové záležitosti a je to plot činnosti všech politických skupin. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří tady snad ještě jsou, pokud vidím, za vynikající spolupráci. Ekon konkrétně vítá důraz na spotřebitele předchozí komisařka paní Krus odvedla vynikající zprávu, totiž, že zaměřila hospodářskou politiku, politiku v oblasti hospodářské soutěže na spotřebitele. Doufám, že pan Almunia v tom bude pokračovat. Co se týče o kartelech, o tom jsme dlouze hovořili. Hovořili jsme o nejefektivnějších sankcích, o vysokých penalizacích a jak je učinit eh, eh, eh, férové a tak dále. Ale chtěla bych nejprve zaprvé evropským podnikům připomnout, že nejlepší eh, záruka, jak se vyhnout sankcím, je nepouštět se do kartelů. Myslíte si, že přechytříte eh, podnik, eh, orgány pro hospodářskou soutěž, ale nepovede se vám to a proto vítáme také krok, který učinila Evropská komise ohledně chování proti hospodářské soutěži. Je důležité, aby to bylo trestáno, hlavně když se takové chování opakuje a musí e, být ovšem sankce dostatečně odstrašující. E, vysoké penále je důležitý nástroj, ale bude-li jediný, bude možná trochu tupý. Proto vyzýváme komisi, aby zpracovala návrhy, tak abychom měli více a efektivnějších nástrojů k dispozici. My navrhujeme zabývat se například individuální zodpovědností, transparentností od, od firem, zkráceným postupem, patřičným integračním procesem a rozvojem evropských standardů pro programy eh, korporátní kompliance, eh, státní podpory v, eh, v, eh, za ekonomické krize byla velká pomoc učiněna. Jsou výjimečné okolnosti, žádají si vý, výjimečná opatření, ale také to hodně stojí, porušuje to hospodářskou soutěž a vede to k rekordní úrovni rozpočtových schodků a zadluženosti a to ponesou ještě příští generace. Proto my máme povinnost povinnost, kolegové, abychom um, zdůvodnili každý eurocent, který byl vydán. Proto jsem rád, že Egon naléhá na komisi, aby pečlivě zvážila a zhodnotila všechny výsledky těchto výjimečných opatření státní podpory, hlavně eh, té, která se dávala na takzvané zelené oživení. Byli jsme přesvědčeni před dvěma lety, abychom schválili ten oživující balíček se slibem, že mm, to eh, povede k trvale udržitelné znalostní ekonomice. Teď se ptáme, zda skutečně k tomuto přesunu došlo a na co se ty peníze daly, kdo byli beneficienti a co opravdu udělali pro takové ekologické oživení. Potřebujeme mít také jasnost ohledně dopadu eh, ve finančním sektoru této státní podpory a hlavně zda to nemělo zkreslující efekt. Dále několik slov k otázce vertikálních omezení. Víme, že současná dohoda dohoda se bude revidovat, bude to v květnu tohoto roku. Evropská komise předtím už řekla, že bude mm, zapojovat Evropský parlament do revizního procesu, ale k mému zklamání jsem se musela dočíst a teprve v médiích o poslední verzi návrhu, když jsem se pak ptala komisaře, kde je ten dokument, aby mi ho dali, tak to, který už měl tisk v rukou, tak to trvalo dlouho a nemohu skrýt eh, své znechucení. Komise měla z konce, z, z, z, skoncovat s, tím, aby se vždycky věci soustavně nedostaly nejprve do médií, to je urážka naší inteligence. A k, vě, v podstatě věci, už jsem u konce, návrh komise umožňuje diskriminaci proti online maloobchodníkům, kteří nemají konkrétní obchody. Proto bych chtěla v pozměňovací návrh žádat komisi, aby to napravila. Jsme v 21. století a musíme pozbuzovat a nikoli zaškrcovat eh, konkurenci online, eh, maloobchodníku online. Eh, žádáme komisi, aby hlavně myslela na zájmy spotřebitelů a aby prováděla eh, také, také průzkum v oblasti reklamy online a pokud to bude komise nadále odmítat, rádi bychom viděli na základě jakých kritérií. A nakonec bylo mi řečeno, že mám 6 minut. Může... Jenom ne, měla jste čtyři minuty, ne 104 minuty, tady bylo zřejmě nějaké nedorozumění, ale prosím, už eh, ukončete, už jsem skoro hotová. Nakonec velice vítáme závazek pana komisaře Almunia, že bude úzce zapojovat eh, parlamentu do vytváření konkurenční politiky. Ekonomická krize ukazuje, že potřebujeme větší eh, demokratickou legitimitu politiky hospodářské soutěže, takže doufám, doufám, že to byla jenom taková chyba, že proklouzl do tisku ten dokument. Takže my bychom také očekávali od komise, že bude velice úzce spolupracovat s parlamentem při vytváření politiky, tak jak to vyžaduje i ta zpráva. Děkuji za vaši schovivost, pane předsedo. Uh, commission, Mr. Barnier, for five minutes. Komise, pan komisař Barnier, pět minut. Děkuji, pane předsedo a e, jménem mého e, přítele a e, kolegy komisaři, komisaře Almunia bych chtěl paní Intveld poděkovat za příspěvek ke zprávě o hospodářské soutěži za rok 2008 a také blahopřeji panu Vélemu, který je zpravodajem za výbor pro jednotný trh a rovněž přispěl eh, k této zprávě. Paní Intveld, eh, v návrhu usnesení parlamentu se hovoří o mnohosti témat, eh, které jste vyjmenovala. Nejde pouze o hospodářskou soutěž, ale tež o fungování nařízení a jde tež o nařízení o slučování podniků koncentraci podniků. Ve vašem návrhu jde o několik věcí jednak o um, e, zostření našeho um, e, příspěvku k um, hospodářské politice a je to tež základ pro dialog mezi komisí a parlamentem. A já vaše povzbudivá slova rád předám dál panu e, kolegovi Almuniovi. Vy jste ho vyzvala aby vstoupil eh, do rozšířeného dialogu s parlamentem. Tady jde o více než o otázky hospodářské soutěže eh, v souvislosti s, polu, s řízením spolurozhodování máte co samozřejmě říci a nemůžete měnit ustanovení smlouvy, k tomu nemáte oprávnění, ale my jsme ochotní zkoumat případ od případu, eh, zda spolurozhodování může platit nebo se vztahovat na nové iniciativy. Eh, víte, že komisař Almunia eh, avizoval již v lednu, že parlament jí bude vtažen do všech legislativních iniciativ, kde půjde například o žaloby na eh, odškodné mm, ze strany jednotlivců. Jsme přesvědčeni, že hospodářská krize nemůže eh, ospravedlňovat jakési změkčení určitých pravidel a bilance komise ukazuje, že je správné, eh, když eh, se trváme na našich stanoviscích, jsme proti jakémukoliv zkreslení hospodářské soutěže i v době krize a musíme být otevření a transparentní, pokud jde o postupy. Vždy, když to jde. Rok 2008 byl prvním rokem krize. Byl to mimořádný rok a tato zpráva o hospodářské politice se mm, odráží velmi ambiciozní program komise v těsné spolupráci s národními partnery. Krize e, pak e, samozřejmě udeřila naplno v roce 2009 a kapitola e, v roce 2009 osvětlí tuto problematiku. V roce 2010 bude zpráva předložena komisařem Almuniem a na základě této předlohy bude mít opět parlament příležitost vstoupit do komise s komisí eh, do konstruktivní eh, výměny názorů. Vy jste se dotkla také eh, vertikální no, vertikální dimenze. Komise je přesvědčena o tom, paní zpravodajko, že jsme nalezli eh, rozumnou rovnováhu. Dodavatelé si sami mohou eh, vybírat své subdodavatele, mohou se s nimi domlouvat o pravidlech opěku opětovného prodeje, jak fyzického, tak online prodeje. Tady jde o, ochran, o ochranu ochranné známky a držitele licencí mohou použít i internet. Tady platí určitá pravidla pro prodej online. Musí eh, také vyhovět pravidlům prodeje v kamenných obchodech a to um, znamená, že eh, komise hodlá podporovat eh, tyto postupy. Eh, děkuji a nyní uzavřeme v rámci spontánními otázkami. Pan Kelly. Kartery existují, ale vím, že v Irsku, konkrétně dělství, mnozí zemědělci jsou přesvědčeni, že existují kartely. Eh, jedná se o eh, export dobytka ze strany velkých států a stěžuje se teď situace drobných farmářů. Ceny pomalu eh, eh, rostou a jednotně a také jednotně padají. Rozdíl mezi cenami mezi dobytkem v Irsku a Brit- Británii je 50 až 100, 200 eh, euro na kus dobytka. Možná, že pan Barnier by si to mohl zkontrolovat a možná, že by nám mohl také pomoci uskutečnit skorigující opatření opatření. Děkuji. Pan Šváb, jedna minuta. Já vás, se vás, pane předsedo, neptám, kolik minut budu mít. Předpokládám, že jednu minutu budu proto stručný. Nejdříve děkuji vám a pane komisaři za prezentaci a já bych si přál, aby kontrola dodržování předpisů e, práva konkurence byla v zájmu spotřebitelů. A proto je nutné, aby komise se tímto zabývala. Je to také dobré, protože pět let se v oblasti volné soutěže nedělo nic. Obtížná fáze prosazování konkurenčního práva, především v oblasti státní pomoci pro banky, toto již teprve nastane. V roce 2008 to nebyl žádný problém. Proto je důležité, aby komise se dívala na kontrolu a sledovala kontrolu, aby spotřebitele v Evropě netrpěli. Za čtvrté je velice důležité, jak se budeme stavět k malým a středním podnikům. Zpráva jasně hovoří o tom, že malé a střední podniky tak také musí mít zvláštní zacházení a vertikální dohody na trhu online jsou obtížné, ale tak jak se zdá, je to všechno předčasné a proto bychom se chtěli držet nyní zprávy, která vyšla z výboru pro ekonomiku. Děkuji vám a pan Sanchez Peseda. Děkuji. Zpráva o volné hospodářské soutěži 2008 obsahuje kapitolu o kartelích a fúzích. Tady existují opatření jako například energetický balíček, bílá kniha pro náhrady e, škod. Jedná se také o státní pomoc především v období krize. Tím bylo možné trošku odchytit uh, dopady finanční krize a to vedlo ke stejným pravidlům pro všechny. Tady byl uveden příklad automobilového průmyslu. Požaduje se, aby například eh, pro mlékárenství a ob, tedy sektor mléka se dělaly korektury. My blahopřejeme především zpravodajce ke zprávě. Pan Baltidis, jedna minuta. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já jsem byl stínový zpravodaj a proto blahopřeji paní zpravodajce za to k tomu, že zpracovala vysoce kvalitní zprávu. Komise musí dbát především na státní pomoc, o které se ve zprávě také hovoří. V průběhu krize státy mohly poskytovat státní pomoc podle určitých podmínek, ale je třeba také eh, dále kontrolovat, zdali státní pomoc byla poskytnuta podle pravidel a také přinesla kýžené výsledky. Měli bychom se vyhnout tomu, aby se podporovaly určité trhy, protože to celkově EU nepomáhá. Ve stejné době však musíme zabezpečit naši konkurenceschopnost. Především energetické dodávky musí být poskytovány po celé EU. Zítra se koná další schůze od 9 do, 1, do 13 hodin, od 15 do 19.30 a potom posléze do půlnoci. Rozprava je dnes ukončena. Přeji vám všem, kolegyně, kolegové, dobrou noc.